Dobře, děkuji. Dámy a pánové, podle pravidla 3, odstavce 3 a 4 Výbor pro právní záležitosti na svém zasedání 11. dubna 2011 ověřil eh, eh, doklady pana Brise Otefora a navrhuje validaci jeho mandátu od eh, účinností od 24. května. Jsou nějaké námitky? Nevidím žádné, takže tento mandát je potvrzen. podpis eh, aktů eh, v rámci eh, běžné legislativní procedury společně